Szanowni Państwo, pozwalam sobie <clears throat> otworzyć. Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil první schůzi našeho výboru pro regionální rozvoj. Je to ustavující schůze v rámci nové legislativy roku 2009 až 2013. Chtěl bych vám připomenout, že náš výbor v této sestavě je, úřaduje pouze druhý mandát, protože předtím jsme byli součástí výboru pro dopravu. Takže máme pětiletou zkušenost jako samostatný plnohodnotný parlamentní výbor a dnes zahajujeme další legislativní období tohoto parlamentního orgánu. Takže jsem velice poctěn, že mohu předsedat této části našeho programu, protože předseda i místo předsedové nejsou přítomně. Já jsem měl funkci druhého místo předsedy, takže dnes mám tu čest předsedat této části našeho programu. Nyní budu hovořit anglicky. Rád bych vás upozornil a také vám připomenul, že účelem této schůze je ustavit členy předsednictva. Takže budeme mít volbu a pochopitelně nejdříve budeme volit předsedu a následně místo předsedy tohoto výboru. Rád bych vám připomenul, že podle jednacího řádu, pokud budeme mít jednoho kandidáta na jednu funkci, tak máme možnost volit tohoto kandidáta aklamací. Pak je zde ale i jiná možnost. Pokud chcete mít tajné hlasování, tak musíme mít osm členů, kteří požádají o tajnou volbu. Je mu tomu tak v případě předsedy a místo předsedu, takže dovolte mi, abych zahájil naše hlasování a nejdříve bych rád slyšel informace, které se týkají usnášení schopnosti. Pokud je tato schůze legitimní, pokud můžeme dnes volit předsedu tohoto výboru. Požádal bych sekretariát, aby mi poskytli informace, zda jsme dosáhli usnášení schopnosti. Ano, bylo mi řečeno, že jsme usnášení schopní, že můžeme zorganizovat volbu nového předsedy. Další bod postupu je, že si vyslechneme, kdo jsou kandidáti na post předsedy. Chtěl bych požádat politické skupiny, aby nám představili své kandidáty na post předsedy. Za EPP pan Fane Nistelroj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice rád se ujmu představení našeho kandidáta. Tento výbor pro rozvoj je velice důležitý a jak už jste říkal, vstupujeme do druhého mandátu. A já bych rád představil naši kandidátku, paní Hybnerovou. Je to nově zvolená členka Evropského parlamentu, nicméně je vysoce kvalifikovaná na tento post a pro všechny tyto velice důležité otázky. Takže myslím, že by zvládala tento úkol velice dobře. Čili za skupinu EPP navrhujeme paní Danutu Hübner jako předsedkyni tohoto výboru. Děkuji. Podle jednacího řádu musím nyní požádat člena, který předkládá kandidaturu nebo spíše kandidátku, zda souhlasí s tím, že chce kandidovat na tuto funkci. Paní Hivner, ano, děkuji, souhlasím. Dobře, máme tady souhlas kandidátky. Všechny náležitosti jednacího řádu jsou tedy naplněny. Jsou tady jiné protinávrhy na post předsedy tohoto výboru. Pochopitelně je to možné, ale musela by tedy dalšího kandidáta představit jiná politická skupina. Ano, prosím, prosím, nejdříve se představte sám. François Lefonsi za frakci zelených. My samozřejmě souhlasíme s tím, co eh, navrhují eh, frakce eh, nám vzhledem k všeobecnému, všeobecné dohodě vyhovuje návrh EPP. E Ale paní Hybnerová tedy byla doposud komisařkou v komisi a vlastně první eh, body, které budeme projednávat, jsou body, které ona zpracovávala jakožto komisařka. Tak já se ptám, zda tady není trošku určité překrývání funkcí a jak se toto vyřeší. Děkuji mnohokrát. Já položím eh, otázku. Eh, můžete odpovědět na tuto, na tuto otázku, či lépe řečeno poznámku? Já ještě nejsem ještě předsedkyní eh, této výboru, takže nemohu se k této slova, eh, otázce vyslovit, ale dovedu si dobře představit, že pokud vznikne takováto situace, kde by mohl být konflikt zájmu, tak eh, můžeme zcela jistě najít řešení. Pokud bych byla zvolena, tak mohu požádat o slyšení, pokud by se stala tedy předsedkyni, tak možná v takových případech bych mohla požádat místo předsedu, aby předsedal takovéto schůzi, pokud by někdo vyslovil přání, tak by to mohli potom předsedat eh, zástupci ze zelených nebo místo předseda navržený ze strany zelených. Ale vzhledem k tomu, že jsem se stala členkou Evropského parlamentu a mám možnost eh, předsedat tomuto výboru, tak to by samo o sobě nemělo vyvolat situaci, kde by byl střed zájmu. Chtěla bych vás ujistit, že udělám vše pro to, abychom se vyhnuli takovýmto situacím, aby nevznikla žádná podezření. Já taky věřím, že pokud člověk naplňuje pravidla, tak by takováto situace ani vzniknout neměla. Já pevně věřím, že by se nám vždy podařilo najít řešení v takovýchto situacích, které byly naneseny kolegu. Děkuji mnohokrát. Pokud tady nejsou žádné další poznámky, tak se zdá, že není návrh na tajné hlasování, čili tím bych chtěl prohlásit, že kandidátka byla zvolena předsedkyní tohoto výboru. Uh, Děkuji mnohokrát. Nyní je mojí povinností pokračovat v této schůzi a dalším úkolem je zorganizovat zvolení našich čtyř místopředsedů. Fórum se nezměnilo, čili opět projdeme stejným postupem. Ráda bych se zeptala, zda máme kandidáty na post prvního místo předsedy paní Krell, prosím. Děkuji. Paní Hibnerová, v první řadě mi dovolte, abych vám poblahopřála k vašemu zvolení na post předsedkyně tohoto výboru. Přeji vám hodně štěstí a těším se na naši budoucí spolupráci. Doufám, že vaše změna, přechod z komise do parlamentu bude úspěšná a že se zaměříte na budoucí rozvojovou politiku a vše bude ruku v ruce. Já bych ráda navrhla pana Strovo Katise na post prvního místo předsedy. Myslím si, že to bude vysoce kvalitní kandidát, je z Kréty, zabýval se už dříve otázkou regionálního rozvoje a je to náš kandidát na prvního místo předsedu. Děkuji. Pan Stavrakakis, pokud vím, také souhlasil s tím, že bude kandidátem na tuto funkci. Prosím, pan Stavrakakis má slovo. Děkuji mnohokrát. Ano, velice rád přijímám kandidaturu na tuto funkci. Moje další otázka zní, máme nějakého dalšího kandidáta do funkce prvního místopředsedy? Není tomu tak, takže můžeme podle mého názoru hlasovat aklamací. Yes. Bylo mi řečeno, že bych měla říci, že jsme obdrželi od všech kandidátů prohlášení o jejich finančních zájmech, což je také důležité, je to jedna z podmínek, která musí být naplněna. A nyní můžeme postoupit k dalšímu hlasování. Eh, chtěla bych slyšet eh, kandidáta na post druhého místopředsedy tohoto výboru. Pan, pan Nistelrooy, prosím, paní předsedkyně, v první řadě bych rád vyslovil potěšení nad tím, že jste byla zvolena předsedkyní a chtěl bych nyní představit našeho druhého kandidáta. Chtěli bychom navrhnout pana Markuse Pípera. Je, byl členem předešlého Evropského parlamentu, předešlé legislativy velice tvrdě pracoval na půdě tohoto výboru i v minulosti, čili je naším kandidátem na post druhého místo předsedy. Ráda bych požádala pana Pípera, aby potvrdil, že souhlasí se svojí kandidaturou. Ano, paní předsedkyně, nejdříve bych vám chtěl také poblahopřát ke zvolení velice rád se zhostím tohoto úkolu a budu členem tohoto týmu. Děkuji. Další otázka. Máme dalšího kandidáta pro druhého místopředsedu tohoto výboru? Pokud tomu tak není, tak budeme také hlasovat aklamací. Nyní bych ráda pozvala Markuse, aby si sedl k nám. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je volba třetího místopředsedy. Prosím. Bună ziua, doamnă președintă. În primul rând vreau să vă felicit pentru... Uh, Děkuji. Paní předsedkyně, chtěla bych poblahopřát k vašemu zvolení do funkce předsedkyně výboru pro regionální rozvoj. Chtěla bych vás přivítat v našem výboru a chtěla bych říci, že za naši skupinu ALD představujeme paní Husmanovou, Husmanová na post eh, třetí místo předsedkyně. Byla už v rámci předešlého mandátu členkou tohoto výboru, byla také místo předsedkyní a naše skupina ji podporuje. Bohužel se z osobních důvodů nemohla zúčastnit dnešní schůze, velice se omlouvá a požádala mě, abych eh, jenom vzdělala, že přijímá tuto kandidaturu. Děkuji. Jsou zde jiní kandidáti na post třetího místopředsedy. Pokud tomu tak není, tak opět můžeme hlasovat aklamací. Uh, A nyní se dostáváme k poslednímu hlasování, což je hlasování na post čtvrtého místo tohoto výboru. Chtěla bych se zeptat, zda máme kandidáta na tuto funkci. Prosím. Ano, paní mm, předsedkyně, my navrhujeme Mikali Stravopoulos je tedy řek eh, z oblasti Soluně a velice se zajímá o tyto otázky, včetně samozřejmě problému Středomoří. Chci toho využít, že vám slovo a také vám blahopřeji, eh, paní Hybnerová, ke zvolení eh, předsedkyní a přeji vám úspěšné volební období. Thank you very much. Can we ask Mr. Tremopoulos? Děkuji, já se zeptám pana Tremopoulose, zda souhlasí s tím, že bude kandidát. Ano. Také já bych vám rád poblahopřál, paní Hybnerová, ke zvolení předsedkyní tohoto výboru. A také chci říci, že velmi rád přijímám eh, tuto kandidaturu. Děkuji. Děkuji za vaše vyjádření a tam se zda je nějaký další kandidát na toto místo, na tuto funkci. Jestliže ne, můžeme opět hlasovat aklamací. Takže chtěla bych poděkovat všem za velice rychlý postup volby a ještě eh, vám chci poděkovat. Eh, velice jsem vám vděčná za vaši důvěru, kterou ve mě vkládáte. Budu maximálně k dispozici, maximálně otevřená, maximálně produktivní předsedkyní tohoto výboru. Určitě budeme dobře spolupracovat, budeme vytvářet konsensus ve věci našich společných výzev, zájmů. Budeme budovat na tom, co už tento výbor doposud vytvořil za posledních pět let. A také doufám, že budeme vést nejen velice zásadní a důležité politické diskuse, důležité pro nadcházející roky, ale že odvedeme také velmi konkrétní práci v tomto výboru. A já se zavazuji, že budu hájit eh, to, o co nám jde, a že budu také maximálně eh, vytvářet eh, tvůrčí atmosféru. Děkuji vám ještě jednou a myslím, že nyní můžeme rovnou rovnou přikročit k řádnému zasedání. Eh, ukončujeme tedy první část, to první jednání. Toto jednání není ehm, to úvodní, ustavující tedy zasedání je uzavřeno a nyní zahajujeme řádné jednání, pro které již máme návrh pořadu jednání, to bylo rozdáno a myslím, že máte pořad jednání k dispozici. Eh, první bod je přijetí tohoto pořadu jednání. Chtěla bych eh, vás ještě informovat, že jsme nedostali žádné návrhy, které by si přáli změnu v pořadu jednání. Jestliže tedy není žádná taková námitka či žádný takový návrh, můžeme přijmout eh, tento pořad jednání v této podobě. Opakuji ještě jednou otázku. Nikdo si nepřeje žádnou změnu, tak je takto pořad jednání schválen a já vám za to děkuji. Eh, nyní bych vám také ráda řekla, že zápis ze schůze výboru Regi ze 16. dubna je právě rozdán. Je to ovšem pouze pro informaci. Jakožto nový parlament neschvalujeme zápis z minulé schůze. Zápis vám byl rozdán jen pro informaci. A můžeme přejít dalšímu bodu 3, což jsou sdělení předsedkyně. Já bych eh, chtěla jen říci tři věci v rámci tohoto sdělení. Za prvé, Chtěla bych říci, že k, vzhledem ke stanovisku o rozpočtu, což je velice důležité pro ne, nadcházející týdny, chtěla bych vám říci, že jsme již předběžně jmenovali zpravodaje pro toto stanovisko o rozpočtu na rok 2010 a sice paní Petře z EPP. Eh, e Ona ovšem nebyla znovu zvolena. Takže teď stojíme před takovou výzvou. Tou výzvou je to, že je to časově pod velkým tlakem. Eh, jde totiž eh, o to, abychom mohli schválit toto stanovisko a Tradicí je, že v takových situacích, kde jde o velice napi, časově napjaté eh, situace a kde jde o ne zrovna kontroverzní otázky, tak eh, je eh, přece zde navrhován za zpravodaje a já tedy e, se vás ptám, zda se můžeme dohodnout na tom, že předseda nebo předsedkyně e, výboru bude zpravodajem pro toto stanovisko o rozpočtu na rok 2010. To je otázka, kterou vám předkládám. Prosím, Lamberte. Děkuji. Ano. Ano, jak jste řekla, paní e, Petra nebyla znovu zvolena a e, Výbor pro regionální rozvoj v přípravné diskusi o, e, rozpočtu musí schválit své stanovisko. I v minulosti e, se aplikovala ta metoda, že v takových případech se zpravodajem stává předseda výboru, aby tedy stanovisko bylo hotové včas. Když eh, se dívám tady do dokumentu, tak je tady jeden bod, eh, který bych chtěl ještě zdůraznit. Jakožto výbor pro regionální rozvoj jsme předložili určitý počet nových návrhů. Eh, Lamberte, já bych chtěla jenom říci, že to bude ještě na programu jednání. Teď se pouze máme rozhodnout, zda tedy eh, souhlasíme s tím, kdo bude zpravodajem. Ano, ano, čili tedy ten, mm, s tím souhlasím a tomu se dostanu později, co jsem chtěla říct. Ptám se, ano, paní Šate, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla ještě vrátit k jednomu bodu. Vy jste řekla, že kdyby byly nějaké střety zájmu, takže vyslechnete eh, názor všech. Pokud je rozpočet, je to rozpočet, který byl navržen komisí a vy Pakliže jakožto předsedkyně výboru se budete touto otázkou zabývat, tak podle mého názoru to je určitý problém. Bylo by asi lepší, kdyby se tímto bodem zabýval některý místopředseda nebo případně i politická frakce. Děkuji za toto vyjádření. Já s tím nemám žádný problém, takže jestli chcete navrhnout prvního místopředsedu, asi budete chtít navrhnout prvního místopředsedu, tak eh, prosím, může to také tak být. Nějaká další poznámka k tomuto bodu? Paní, prosím, Klek. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říci, že pro naši politickou skupinu já podporuji to, že by to byla předsedkyně. Podle mého názoru v tom není problém protože pokud o diskusi o rozpočtu, tak tady nebyly žádné problémy eh, s komisí. Tady komise i parlament eh, měli schodný názor, takže si myslím, že tady střed zájmu není. Jak řekl pan van Nistelrooy, je třeba postarat se maximálně o to, aby tento návrh, který byl zpracováván již minule, aby byl eh, hotov, abychom brali v úvahu již eh, v tomto roce eh, ty pilotní projekty na rok 2010, které trvají dva roky. To musíme brát v úvahu. Děkuji. Ano, to je pak ještě na jako bod pět. ale teď jsme dostali návrh od paní Šeta. Nevím, jestli k tomu se chce vyjádřit ještě někdo další. Prosím, ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zpravodajem pro rozpočet na příští rok a z tohoto titulu eh, já jsem také skromným náhradníkem v tomto výboru. Chtěl bych zdůraznit, že naše diskuse je spíše s radou. To znamená, že návrh rozpočtu je novelizován nebo jsou předkládány pozměňovací návrhy ze strany Eh, rozpočtu. To znamená, že tady je velice dobrý eh, materiál, o který se opíráme. Já v tom nevidím vůbec problém, aby nová předsedkyně, eh, bývalá komisařka pro tuto oblast, tuto, tuto věc zpracovala. Já myslím, že je naprosto zbytečné PDB abychom tedy, to je, to je cílem přece to PDB, předkládaný návrh eh, rozpočtu. To je to důležité, abychom to měli v pořádku. Děkuji. Děkuji vám za toto, eh, za toto vyjádření. Má někdo eh, něco dalšího? Já se ptám paní Šete, jestli trvá na svém návrhu. V tom případě bychom to ještě pak řešili na schůzi koordinátorů. Ano, prosím. Ano, já stále, jak si za skupinu zelených, trvám na tomto stanovisku. Ano, takže tuto otázku budeme řešit na schůzi koordinátorů. Chci vás informovat, že schůze koordinátorů se bude konat hned po našem běž, řádném zasedání. A jenom vám teď mohu říci, že lhůta pro pozměňovací návrhy e, začíná nyní a trvá do 10. srpna. Hlasování proběhne na začátku jednání 2. Eh, září, protože jsme opravdu pod velkým časovým tlakem. Dohodli jsme se, že eh, toto budeme tedy eh, Otázkou, kdo bude zpravodajem, to budeme řešit na schůzi koordinátorů. Druhé sdělení v rámci sdělení předsedkyně se týká slyšení Eh, nového komisaře pro regionální politiku. Asi víte, že 9. Eh, července konference předsedů se eh, dohodla na takzvaném lehčím postupu pro toto slyšení a komisař, jmenovaný komisař, tedy vystoupí 2. září na našem zasedání. A schůze koordinátorů pak bude následovat a posoudí toto slyšení a předloží výsledky tohoto hodnocení na konferenci předsedů. To bude pravděpodobně už ukončena tedy eh, celý proces, kdy dojde k hlasování na zářijovém zasedání. A třetí bod, o kterém vás chci informovat, se týká toho, eh, co máte na stole před sebou. A sice eh, dokument Vademekum politiky soudržnosti a politiky regionálního rozvoje a také e, jsou tam určité poznámky, které doufám budou užitečné. Zatím je to k dispozici pouze anglicky, ale další jazykové verze budou rozdány v průběhu září, tedy rozeslány elektronicky. E, to si myslím, že je obzvláště důležité pro nové členy našeho výboru. Tam najdete informace o této politice, se kterou se tady budeme zabývat o hlavních bodech této politiky a také je tam informace o e, praktickém fungování výboru, o každodenním fungování e, výboru a také e, tam najdete řadu dalších otázek, jako například poradce za jednotlivé frakce. Budete-li potřebovat nějaké další informace, ať už jde o samotný výbor nebo jeho politiku, sekretariát je vám k dispozici kdykoliv se můžete obrátit na sekretariát. Čili to byl třetí a poslední bod eh, mého sdělení. A nyní můžeme přejít k bodu čtyři. Nemáli k tomu nikdo nic jiného. A bod čtyři to je potvrzení harmonogramu schůzí na rok 2009. To už také bylo rozdáno. A chtěla bych vás informovat, že tento eh, harmonogram byl schválen jednomyslně předchozím výborem. Jestliže není žádný námět nebo žádný návrh na změnu, tak snad ani není nutné o tom hlasovat. Jestliže tady není žádný uh, námět, bude to znamenat, že tady máme tato data až do konce roku a že ta byla schválena. Nevidím nikoho se hlásit o slovo, tak můžeme schválit také tuto informaci. A nyní bych ráda pokročila k bodu číslo 5, rozpočet na rok 2010, oddíl 3. To je samozřejmě velice důležitý okamžik eh, v roce. Je to také velice důležitý bod v práci našeho výboru. Sekretariát mezi tím připravil eh, návrh stanoviska, který byl také rozdán. Ráda bych řekla, nebo zopakovala, co jsem už řekla ve svém úvodním vystoupení, že tady je eh, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu eh, stanoviska a o těchto eh, o tomto tedy návrhu budeme hlasovat na začátku našeho zasedání příštího, to je z 2. září tohoto roku. A nyní zahajuji diskusy, protože Eh, podle eh, toho, co bylo řečeno Lambertem Valnistorajem i dalšími, že tady jsou určité eh, poznámky do diskuse. zahajují diskusy. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemyslím, že by ta debata měla být příliš rozsáhlá v tuto chvíli, protože řada z těch eh, věcí jsou eh, body, které, kterým jsme se už věnovali, třeba bod 5. Jestliže rada omezí rozpočet na regionální politiku, pak to je jistě něco, co bylo nezbytné. My musíme ale zajistit, aby rozpočet zůstal na té výši, na které byl. A jednu věc jsem však chtěl říct, a ta se týká bodu čtyři. A to je něco, co leží tomuto výboru hodně na srdci. Myslím, že každému dalšímu výboru také. My jsme mohli my jsme se mohli v loňském roce zabývat inovativními pilotními projekty. Zvolili jsme si tři témata. Za prvé soudržnost na globální úrovni. To se těšilo velkému zájmu z naší strany. My jsme v uplynulých desetiletích pracovali na soudržnosti v rámci Evropské unie a to je přístup, který bychom mohli rozšířit i na globální úroveň a hovořit o tom třeba s OSN. A pokud z toho vyplynou nějaké pozitivní výstupy, mohla by se z toho stát vlastně stálá polo, rozpočtová položka. Dalším oblastí je projekt Erasmus, který podporuje zejména manažery na regionální úrovni a pak třetí okruh eh, zájmu a ten se týkal postavení romských menšin v, na, v různých členských státech Evropské unie. Na ten Erasmus tam původně nebyl roz, samostatná rozpočtová položka, ale my bychom chtěli již v září mít informace o dalším pokroku ze strany komise protože tady byl velký entuziasmus napříč celým výborem. Nás by teď zajímalo, jak věci pokročily. Měli bychom podpořit projekt, eh, rozpočet na rok 2010, ale zajíná, zajímají nás další informace. Konstanc Král? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chci připomenout, že musíme zajistit, aby pilotní projekty, které jsme měli v rozpočtu v loňském roce, dál pokračovaly a aby se pro ně našla dostatečná finanční podpora. Bylo by vynikající, kdyby mohla komise předložit zprávu o dosavadním pokroku a letos, vzhledem k tomu, že většina těch pilotních projektů je dvouletá, tak letos bychom možná neměli navrhovat nové pilotní projekty, ale zejména zhodnotit ty, které začaly již loni, zajistit, aby byly náležitě implementovány a samozřejmě pak se také zamyslet nad tím, co s těmi výstupy z těch pilotních projektů udělat a jak na ně navázat. Takto bychom měli postupovat a v rámci toho stanoviska bychom to měli sformulovat. Ano, prosím. Děkuji. Slyšíte mě? Dobře, děkuji. Chci se zeptat na jednu věc. Mám za to, že v rozpočtu na 2010 jsou pilotní projekty Erasmus a mám jednoduchý dotaz. Členské státy, pokud vím, musí zajistit dokumentaci týkající se fondů regionálního rozvoje až do konce loňského roku. A komise pak musí zanalizovat, zda členské státy splnily všechny podmínky a platby a jestli mohou být tedy potom vynaloženy všechny ty prostředky z fondů. A já myslím, že pro členských států, které měly čas zajistit tu dokumentaci ohledně kohezních fondů, tak zatím se vůbec nehovoří o plnění těchto regionálních programů z hlediska členských států a mohlo by to mít nějaký dopad na rozpočet, nebo ne, já tomu možná nerozumím. Čili týká se to vlastně na diskuze o roce 2010, jak je to s výsledky strukturálních fondů 2004 až 2006, kdy ta základní dokumentace bude poskytnutá tedy členskými státy, nebo... S... Děkuji. Děkuji vám. Kolegové, tato otázka to myslím doplňuje. Máme informace o tom, že ty prostředky nejsou zatím uvolňovány, je důležité, abychom věděli, zda finance, nebo jestli není potřeba dalších zdrojů a jestli proto ty toky ustaly. Potřebujeme více informací, a to přesných informací o tom, jaká je situace, pokud jde o tyto zdroje. Jak je to s implementací a kolik prostředků zbývá. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit maďarsky. Kolegové, dovolte mi říci něco o dohodovacím řízení v rámci rozpočtu. Jsou tu záležitosti, které se objevily i na tomto dohodovacím řízení a za parlamentní stranu jsme eh, měli vlastně jednostranou deklaraci, kdy jsme uvítali kroky komise směřující k urychlení pladeb. Na jaře také přijal parlament rozhodnutí v tomto směru a rozhodli jsme se přijmout ty další kroky ale jsem rád, že to tu zaznělo, že nestačí zajistit, že členské státy a zjistit, že členské státy vynaložily ty prostředky, ale musíme se zabývat také účinností celého toho procesu. To znamená, jsou ty peníze vynaloženy tak, aby opravdu vedly k plnění kýžených cílů, protože jsou to konec konců peníze daňových poplatníků. A v rámci toho rozpočtu na kterém teď pracujeme, musíme zajistit, aby skutečně zapadal do kontextu aktuální doby, to znamená krize. Snažíme se, a komise se snaží dát dohromady prostředky na různé podpůrné programy. A my zjišťujeme, že v rámci politiky soudržnosti existují obrovské částky, které se mohou vynaložit na projekty, které mohou pomoci hospodářství. Otázkou však je, zda všechny programy členských států do tohoto k to cíle zapadají. Měli bychom asi poukázat na to, že členské státy mohou tyto programy nastavit tak, aby byly více zacílené na Eh, růst HDP nebo ochranu pracovních míst nebo vytváření nových pracovních příležitostí. A Evropský parlament, jak jsem řekl, učinil takové jednostranné prohlášení v rámci dohodovacího řízení. A byli jsme informováni, že eh, rada se na toto dívá pozitivně a vzhledem k tomu, jak je to důležité, by se rada chtěla k této problematice vrátit v září, přičemž by mohla vlastně existovat dvojí podpora. Ta základní koncepce tohoto výboru, alespoň jak mi známa, do toho krásně zapadá. Jakožto zpravodaj zabývající se touto otázkou budu věnovat obzvláštní pozornost všem otázkám regionálního rozvoje. Myslím, že náš manévrovací prostor, který je velice malý, bude muset být využit. Mohu plně podpořit tuto verzi tohoto návrhu stanoviska. Děkuji vám. Paní předsedkyně. Já myslím, že rozpočtový výbor bude mít ty údaje od komise i ty údaje o té implementaci a že tak se nám podaří k těmto informacím dostat. Ale až ta čísla dostaneme, budou vlastně za rozpočtový rok 2008, což byl rok, kdy řada těch eh, operačních programů byla teprve schválena. A jak víte, nebo možná za čtyři týdny již budete vědět, ta doba, po kterou ty programy běží, je velice, ta náběhová doba je velice obtížná, když se podíváme na využití zdrojů v roce 2008, tak eh, možná není na té výši, jako bych jsme si přáli. Takže prosím, nereagujte příliš rychle a okvapeně. Není tudíž možné tady udělat nějakou přímou vazbu. Máme pravidlo N plus 2 nebo N plus 3, což znamená, že ty regiony musí využít ty prostředky po dvou nebo po třech letech. A aby se to dalo v praxi realizovat, musíme mít v těch regionech dostupné již včas finanční prostředky. Není možné to neustále odsouvat. V roce 2009 ty prostředky, které se nevyužily, nemohou být utraceny až někdy v roce 2013 protože pak by v tom nebyl vůbec žádný, žádný řád, žádné pořadí. Čili musíme zajistit, aby ty programy fungovaly rychle, dobře a plnili cíle, které jsme určili. Ale zároveň musíme zajistit, aby ty peníze byly k dispozici a mohly být použity tam, kde mají. Komise myslím, se, komisi se daří dobře zpřístupňovat tyto prostředky. Možná někde jich není dost, ale to se dá pak eh, ještě opravit eh, v rámci doplňkového rozpočtu. A jinak myslím, že je to v souladu s tím, jaká byla vždycky naše politika, to znamená, že my se vždycky díváme o tom zpětně na ta čísla. Rada zatím ne vždy působila v rámci zájmu eh, komisa regionu. Ještě něco? Já se chci zeptat, jestli tu máme zástupce komise, který by se chtěl vyjádřit. Pokud ne, můžeme vám zaslat eh, ty informace co nejdřív. O to by se mohl postarat sekretariát. Ano, prosím. Jen krátce. Předložíme pozměňovací návrhy za zelené. Myslíme si, že hodně z těch finančních prostředků není vynaloženo na potírání klimatických změn. Často je to přímo v rozporu s životním, ze zájmy životního prostředí. A to je víceméně ten směr, kterým se budou ubírat naše pozměňovací návrhy. Nebudeme navrhovat žádné nové rozpočtové položky, ale chceme mít jistotu, že to, na čem jsme se dohodli, bude pokračovat po celé dvouleté období, to znamená, aby pilotní eh, programy doběhly, aby ob, obojí eh, ty pilotní projekty dál pokračovaly. Děkuji za tyto připomínky. Ještě něco? Dobře, takže se můžeme dohodnout na tom, že sekretariát obdrží ty inf- potřebné informace a rozešle vám to co nejdřív. Chci potvrdit, že když komise připravuje ty předběžné závazky a platby pro nastávající rok, tak většinou používá minimálně dva faktory. Za prvé, zohlednění stavu pokroku jednotlivých operačních programů, ale také se řídí zkušenostmi z minulosti a na základě toho pak dochází tedy k rozhodnutí a lhuta je 10. srpna. To chci potvrdit ještě jednou. Děkuji vám. Můžeme přejít k poslednímu bodu na našem pořadu jednání. To je bod různé. Je tu něco v rámci různého? Chcete něco nastolit? Pokud ne, tak mohu prohlášit prohlásit tedy toto zasedání za skončené a ještě prosím koordinátory, aby tady zůstali a předsednictvo všem ostatním